Good morning, dear... Dobré dopoledne, milí kolegové. Rád bych začal s naším dnešním zasedání. Doufám, že jste všichni připraveni, že se vám podařilo strávit příjemné léto a že s plným nasazením a s chutí se můžeme pustit do naší podzimní práce. Naším prvním úkolem bude přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte žádné námitky, tak můžeme pořad jednání považovat za schválený bez jakýchkoliv změn. Nikdo se nehlásí, to znamená, že považuji pořad jednání za schválený. Další věc. Sdělení Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů týkající se eh, nařízení o přizpůsobení počtu právních aktů pro regulatorní postup s kontrolou podle článku, eh, článku 290 a 291 smlouvy o fungování EU. Eh, včera členové Envy dostali návrhy. Někteří, některé frakce požádali o to, aby tady byla otevřena lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů pro členy Envy. Pozměňovací návrhy budou předloženy k hlasování ve výboru Envy a následně přiloženy k dopisu, který pošle náš předseda, naše předsedkyně výboru Jury. A nyní tedy lhůty. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů v Envy vyprší 6. září v 11 hodin dopoledne. Hlasování ve výboru Envy se bude konat 28. září a lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů ve výboru Jury zatím nebyla stanovena. Další oznámení. Zrušení odpoledního zasedání výboru NV 7. září. My vám co možná nejdříve pošleme návrh pořadu jednání pro tu dopolední část. Změna v sekretariátu Envy Jos Fairflut, který pracoval v sekretariátu Envy více než 10 let, 1. září tohoto roku odejde do důchodu po 40 letech eh, práce v Evropském parlamentu. Jménem našeho výboru bych mu chtěl poděkovat za veškerou jeho práci a za podporu Evropskému parlamentu během všech těchto let a přejeme mu všechno dobré. A nyní tlumočení. Tlumočení je k dispozici ve 20 jazycích. Výjimkou je estonština, lotyština, malčtina a galština. A nyní poslední informace, jako obvykle, jsou dokumenty ke schůzi k dispozici v elektronické podobě a naše dnešní schůze je přenášena prostřednictvím streamu. Další bod. Doporučení koordinátorů eh, z 11. července. My jsme vám ta doporučení zaslali elektronicky. Pokud nemáte žádná doporučení nebo žádné námitky, tak je budeme považovat za schválené. Další bod. Je to námitka podle článku 105. Jde o výrobky určené jako náhrada e, celodenní stravy. Spolu s pravodajkami e, jsou dámy Julie Görling a Annie Schreyer Peering, takže nejprve dostane slovo paní Görling. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ráda bych k tomu řekla pouze to, že se této otázce věnuji, eh, že jsem se jí věnovala i za eh, zpravodajství paní Rys a musím říci, že je to věc, která eh, v té době, kdy jsme se jí věnovali, zbudila živou diskuzi. Jsou tu určité otázky, které tedy jsou v jednotlivých členských státech nahlíženy různě. Musíme si uvědomit, že v jednotlivých členských státech jsou různé tradice, eh, různý způsob, jak je na to nahlíženo. To znamená, že je tu celá škála různých přístupů v celé EU. Pro některé naše členy bylo velmi obtížné najít řešení v rámci základního aktu a Eh, bylo to tedy přenecháno eh, postupu komitologie, nyní to tedy bylo posunuto dál a já si cením toho, že pro většinu poslanců eh, nebo uvědomuji si, že pro většinu poslanců je to poměrně komplikované téma, zvlášť pokud nebyli zapojeni do těch diskuzí, které proběhly, pokud se nepletu, před čtyřmi lety. To znamená, že se omlouvám za to, pokud tady přednáším něco, co možná se některým nezdá být relevantní, ale my jsme o tom diskutovali v rámci trojství dvoustranných jednání a věděli jsme, že to jsou tedy důležité otázky. Ráda bych řekla, že jsem tedy vždy podporovala eh, použití těchto eh, výrobků určených jako náhrada celodenní stravy na, eh, za účelem snížení hmotnosti, protože jsou tedy velmi účinné, především pro ty, kteří jsou obézní, mají nadváhu a chtějí snížit svoji váhu a zlepšit si kvalitu života. Je to jeden jeden ze způsobů, jak tedy takovýto lidé mohou eh, snížit svoji váhu a my jsme tedy poznali během minulého legislativního období celou řadu lidí, kteří používali tyto výrobky a u kterých tyto výrobky zapůsobily a, které, eh, a u kterých tedy eh, se zlepšila kvalita života. Kromě toho Eh, to má tedy velké do... No, kromě toho si musíme uvědomit, že taková onemocnění, jako je například cukrovka, eh, představují velkou zátěž na veřejný rozpočet. 50 eh, 58 dospělé populace je v EU obézní, v některých e, zemích je to dokonce 70 e, a musíme si uvědomit, že e, to tedy představuje velkou zátěž na evropský rozpočet a pokud tedy chceme tento problém řešit efektivně, tak je dobré se zaobírat i jinými způsoby. My jsme tedy našli způsob, jak e, tuto situaci řešit, který byl poměrně e, bezpečný a musíme si uvědomit, že jsou tu tedy poměrně e, příznačné situaci, situace. Musíme si uvědomit, že eh, někdy ty diety eh, mohou vést k tomu, že člověk hladoví příliš nebo dojde eh, k poruchám příjmu potravy, ale není tu vytvořen žádný kauzální vztah. Komise se nicméně domnívala, že bude dobré, pokud se tedy změní pravidla. EFSA se dospěla k závěru, že bychom se tedy měli distancovat od toho standardu kodek. Já nechci toto rozhodnutí spochybňovat, pouze bych ráda zdůraznila rozdíl mezi odhadem rizika a analýzou rizika, protože si myslím, že právě analýza rizika by měla vzít v potaz skutečné eh, hrozby. EFSA se neptala na to, jak ty výrobky chutnají, jak vypadají a jak eh, proveditelné jsou tedy změny z praktického hlediska. To je rozhodnutí, které musí musí přijmout komise. Samozřejmě, že každý, kdo byl v nějakém kontakt, kontakt, kontaktu v EFSOU, e, s EFSOU ví, tak e, ví, že právě tato agentura plní svoje úkoly velmi eh, pečlivě, ale berou velmi eh, přesně i svoje zadání. To znamená, že dělají pouze to, o co eh, jsou požádáni. A v tuto chvíli nebyli požádáni o to, aby se zabývali tím, jak ty výrobky vypadají, jak chutnají, to znamená, jak snadno je možné je požívat a do jaké míry je možno ty výrobky vůbec vyrábět. Zaměřili se pouze na výživovou hodnotu těchto výrobků. Na tomto základě tedy formulovali doporučení a výrobci těchto výrobků nahrazujících celodenní stravu říkají, že na základě těchto požadavků, na základě eh, těchto pravidel eh, je vlastně velmi obtížné ty výrobky eh, vyrobit, protože jsou tu nové eh, ingredience, které musí obsahovat. To znamená, že vzhledem k těmto změnám nebo v důsledku těchto změn by mohly tyto výrobky zmizet z trhu. Proto jsem tedy podle, proti tomuto návrhu. Myslím si, že eh, ne, ne, smíme tedy e, zohlednit pouze složení těch výrobků. Ráda bych zdůraznila, že vědecké poznatky o složení těch výrobků nechci spochybňovat, ale zároveň musíme být pragmatičtí a chceme, aby ty výrobky byly i nadále e, použitelné. Krátce řečeno e, se zhorší chuť těch výrobků a kromě toho bude snížena jejich trvanlivost a to všechno nebude vyváženo nějakým zlepšením, pokud jde o výživovou hodnotu. To zlepšení ve výživové hodnotě bude pouze minimální. To znamená, že se, si musíme položit otázku, jestli chceme, aby ty výrobky konzumovalo stále více lidí, anebo a, jestli chceme, aby zmizely z trhu. Můžeme si říci, že tedy eh, ti, kteří chtějí zhubnout, se mohou eh, pustit eh, do toho hubnutí jinak. Musíme si uvědomit, že na internetu se objevují nejrůznější způsoby diet. Samozřejmě, že ne všechno stojí za doporučení, ale v každém případě musíme lidem nabídnout nějakou alternativu. A Myslím si, že takovéto výrobky, které obsahují menší množství kalorií, byly vždycky dobrou alternativou. Bylo by tedy dobré, kdybychom na trhu měli regulované výrobky, které ale zároveň budou atraktivní. Já podporuji rozhodnutí, které se opírá o vědecké poznatky, ale zároveň tady musíme být i e, empiričtí. Ty dosavadní výrobky nebyly nebezpečné, naopak. Já nevím, čeho chce komise dosáhnout tímto návrhem. Děkuji. Děkuji e, paní spoluspravodajce a nyní tedy zahajuji diskuzi. Ptám se, jestli máte eh, nějakou eh, připomínku. Paní Grostet, prosím. Děkuji. Já bych chtěla podpořit to, co řekla paní Gerling. Já bych se připojit eh, k tom, těm výhradám spolu s pravodajem, pokud jde o aktiv přenesené působnosti. Protože pokud je to, to přehnaná definice, tak eh, mám pocit, že necháme, nechá, ponecháváme stranou určité eh, velice důležité ohledy, které pak mohou vést tomu, že budou tyto nahrážky méně dostupné. Přitom jsou důležité pro část populace, která eh, trpí nadváhou či obezitou. Samozřejmě, že pokud jsou diety prováděné bez odborného vedení, tak mohou být škodlivé. Zatímco tyto nahrážky jsou striktně regulovány. Takže já se domnívám, že by to mohlo mít negativní dopady na chuť, na vůni těchto produktů a navíc by je to mohlo zdražit mělo by, mělo by, měla by tu přece být nějaká pozitivní pobídka pro lidi, kteří trpí nadváhou, aby mohli využívat tyto produkty. že i když komise možná vychází z analýzy EFSA, tak přece je jasné, že je tu určitá extrapolace, z pertinentních kritérií pro eh, všeobecnou populaci, takže já si myslím, že tady je z mé strany určité znepokojení a proto podporuji to, co řekla paní Gerling. Děkuji. Děkuji paní Šaldemu. Děkuji. Dovolte mi, abych na úvod řekla jednu věc. Mám radost, že EKR a EPP si uvědomují, že máme v Evropě co dočinění s velkým problémem, pokud jde o obezitu a nadváhu. A bylo by dobré, kdybychom se dokázali shodnout na tom, že na úrovni EU musíme diskutovat o tom, co můžeme udělat a abychom tedy přijali nějaká protiopatření proti této epidemii. Je skutečně mnoho opatření, která bychom mohli přijmout, pokud e, tedy budeme chtít něco udělat. A nyní konkrétně k tomu vlastnímu tématu. SAD souhlasí s tím, co předložila komise, konkrétně tedy pozměňovací návrhy komise. Jinými slovy, eh, nesouhlasíme s touto námitkou. Důvod je jednoduchý. Vy jste se teď nedotkli jedné věci. A sice je podle našeho názoru velmi důležité, aby u těchto výrobků nebyly používá, nebyla používána takzvaná eh, tvrzení o zdraví, health claims, eh, tak, aby nebylo možno tato tvrzení komercionalizovat. Pokud říkáme, že je možné těmito výrobky nahradit běžnou stravu, tak je to eh, vhodné především tehdy, pokud se jedná o obézní osobu a pokud je ta osoba zároveň pod lékařským dohledem, tak aby eh, mohla být kon, kon, aby mohlo být kontrolováno použití těch výrobků. Zároveň je to tak, že průmysl může reagovat na nová pravidla a složení výrobků se může novým požadavkům přizpůsobit. SAD má tedy jasný postoj, návrh komise se nám líbí, neměly by se tam objevovat ty health claims, u těch výrobků určených jako náhrada celodenní stravy. To znamená, že vůči této námitce se stavíme negativně. Děkuji. A nyní eh, Pedicini, eh, prosím. Pan Pedičíny, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. I v Itálii je to tak, že desetina osob je, má nadváhu a proto je to tedy i pro nás velmi závažný problém. Ale na druhé straně si musíme uvědomit, že tyto výrobky neužívají pouze lidé obezní, ale také zdraví lidé a my proto ještě nejsme úplně rozhodnutí, jak budeme hlasovat, proto je pro nás ta dnešní rozprava velmi důležitá. V návrhu komise vypadá eh, všechno eh, poměrně otevřené, je možno o tom diskutovat, jsou tu zadány cíle jsou tu popsány i teoretické metody, které vedly k příslušným závěrům. Nicméně ty závěry se potom projevují i v, ve výrobě těch látek. Jsou to výrobky, které mají pomoci části obyvatelstva, mají jim pomoci v tom, aby opět získali zdravou hmotnost, zbavili se nadváhy. A proto tedy souhlasíme s usnesením eh, v tom, jaké má být složení. Rádi bychom požádali komisi o jedno vysvětlení. Jde o obsah bílkovin, o obsah mastných kyselin. Paní kolegyně Šaldemoze řekla jednu věc, se kterou souhlasíme. Musíme eh, zakázat to, aby se poukazovalo na pozitivní dopady těchto výrobků. Zároveň je potřeba ale dát spotřebitelům eh, k dispozici veškeré informace, které mu pomohou při rozhodování. To znamená, že naše dnešní rozprava je pro naší frakci velmi důležitá, abychom se mohli rozhodnout. Paní Rýs, prosím. Děkuji. Já jsem spravodajkou pro liberální skupinu k této otázce. Byla jsem spravodajkou před čtyřmi lety k legislativě, které, která se týkala právě těchto potravin určených pro specifické složky eh, obyvatel, tak anglicky se tomu říká Total Replacement Diet. Jistě, že chceme všichni bojovat proti globální metle, kterou obezita je. Ale jde o to, jak, jakým způsobem eh, tak činit. Paní Gerling a paní Schreier eh, tady zmínili určité věci. Co dělá komise v, tomto, v tomto aktu přenesené působnosti, který, na který čekáme už dlouhou dobu? dlouhé diskuze s příslušným eh, sektorem odvětvím, takže se tu stanoví určité požadavky a informační požadavky, jakým způsobem jsou tyto produkty vyráběny. Podle mě ten text má celou řadu výhod. Jednak pokrývá nejenom eh, dietu s nízkokalorickou, eh, 200 až 800 kalorií, ale také velmi nízký, eh, nízkou kalorickou úroveň, to znamená pod 800 kalorií, eh, což nebylo pokryto až doteď. Takže je důležité, a to je novinka, že se tu eh, je to, je to v souladu s určitou potřebou být striktnější, pokud jde o marketing a propagaci v oblasti potravin, která, které jsou někdy dosti predátorské je důležité, aby to skutečně eh, bylo složení, eh, které je zcela zřetelné, aby to bylo možné, eh, možno využívat, používat maximálně 8 týdnů bez odborného dohledu, aby to nebylo náhodou prodáváno nějakým způsobem, který bude skutečně nekalý veřejnosti, která nebude informována. Slyšela jsem argumenty, týkající se nákladu, jistě, to jsou pádné argumenty, to je otázka, která je otevřená, může to být problematické, všichni experti, tady to vy, vypadá jako kdyby eh, všichni experti nesouhlasili. Já jsem slyšela celou řadu expertů v členských státech, který, eh, kteří říkali, že průmysl již vyrábí produkty, které jsou spotřebovatelné s, s příslušnou chutí a příslušní tak, eh, ta, příslušnou tak, jak to má být. Teď jsem tady trošku, těžko se mi tady hovoří, protože tady lidé chodí, ale dále. Eh, je tu otázka proteinů, eh, bílkovin a jejich změny. Je důležité, aby to bylo řešené, řešeno přímo průmyslem Ehm, mírné zvýšení ceny, třeba 5 centů, to určitě veřejnost zvládne, protože veřejnost potřebuje eh, tyto produkty. A zvládne to i odvětví. Já si myslím, že z právního hlediska komise eh, postupovala správným způsobem a teď má do července, eh, pokud tedy měla čas do července a pokud došlo k určitému spoždění, v těch diskuzích s odvětvím, protože odvětví váhalo, jestli má akceptovat dohled EFSA a její doporučení. A teď po dvou letech vidíme, že eh, výrobní odvětví je stále neústupné, stále trvá na svých pozicích, přitom měli čas se přizpůsobit několika leté období, teď se dostáváme až do roku, do, do roku 2020 a jim to ještě nestačí. Mně se zdá, že tady trošku už uh, tlačí na pilu. Uh, stanovisko EFSA, které ještě posílili experti komise a další experti z 27 členských států, to tu nezaznělo. Tento problém tady, jako kdyby byl eh, pouze Spojeném království, ale jinak 27 expertů eh, potvrdilo kvalitu této legislativy. A já si totiž myslím, že mám, mou vůlí je podpořit komisi v jejím eh, cíli, dovést tuto legislativu k úspěšnému konci, pokud jde úsilí, o úsilí, které tady máme a cíle, které chceme splnit. Děkuji. Děkuji. A nasleduje pan Ek. Ano, děkuji. Dě- děkuji, pane předsedo. Zaprvé bych chtěl uh, ocenit, že se komise tématem nadváhy vůbec zabývá. Jestli je její přístup dobrý, to je ve hvězdách. Já osobně to považuji za poměrně rozporuplné. Co dělá lidi obézními? Co způsobuje na, nadváhu? Když odhlédneme od cukru, tak jsou to především živočišné tuky, mléčné výrobky, salámy a maso. A nyní se dostávám k té rozporuplnosti. Na jedné straně se snažíme kvůli veřejnému zdraví a kvůli úspoře nákladů, respektive komise se snaží minimalizovat nadváhu, ale na druhé straně komise přijímá opatření, které, která vedou k tomu, že tato Tyto výrobky způsobující nadváhu se dostávají ve zvýšené míře na trh. Musíme si uvědomit, že ovoce a zelenina ve většině případů je dražší než maso, eh, mléčné výrobky, síry a tak dále. Lidé jsou takřka nuceni, především ty chudší vrstvy obyvatelstva jsou nuceni se živit masem a mléčnými výrobky. Komise by podle mého názoru měla jít ještě dál. Pokud by ty výrobky, které způsobují nadváhu, byly dražší, tím že by se trochu změnily ty zemědělské dotace, tak by se ten problém možná vyřešil sám od sebe. Domnívám se, že by tedy komise měla mít před očima ten trend, který je v tuto chvíli aktuální v celém světě. Vegetariánství, veganství v Německu představuje pouze 10%, v jiných evropských zemích je to podobné. Já si myslím, že právě to je způsob, jak tomu eh, problému konsekventně řeši, eh, čelit. Náš komisař pro zemědělství Hogan se ovšem vydává naprosto odlišným směrem a to je ta rozporuplnost, o které hovořím. Myslím si, že potřebujeme přístup, který bude mnohem širší, tak abychom byli schopni ovlivnit způsob stravování budoucích eh, generací, abychom ho zásadním způsobem změnili od živočišných výrobků směrem eh, k rostlinným výrobkům. Děkuji. Thank you very much and the last speaker is... Děkuji. A paní Dali. Jako poslední. Děkuji. Myslím, že co nám tady vyplývá velmi jasně, že potřebujeme náležitou regulaci produktů, které jsou používány jako úplná nahrážka, kompletní nahrážka stravy. Lidé, kteří používají tyto výrobky, musí přesně vědět, jaké výrobky používají, jaké, jaký je jejich obsah. Protože tady jde opravdu o obezitu a o nadváhu, ale jak jsme slyšeli v mnoha zemích, tyto produkty se používají různí, eh, používají různí lidé a musíme zabránit situaci, kde tyto produkty budou snadno přístupné všem eh, s různými zdravotními tvrz, tvrzeními a mohou vyvolávat prostě nesprávný dojem že je důležité, aby lidé věděli, co v tom je, co je v tom, co kupují, z hlediska, eh, kolik je tam eh, bílkovin, uhlovodanů, eh, nutričních látek a tak dále. Protože tu máme zástupce komise, bylo by také zajímavé slyšet jejich reakci na celou řadu různých věcí. Z hlediska toho, co komise navrhuje jestli by to bylo k dispozici v menších množstvích za vyšší cenu a jestli by to potenciálně nemohlo zahánět spotřebitele k riskantnějším alternativám. Takže na to by mě zajímala reakce komise i z hlediska toho, eh, jaký, jaký by to mělo dopad na bezpečnost a jak by to mohlo Eh, omezit eh, boj, eh, ohrozit boj proti chudobě. Takže zajímalo by mě, co, co na to řekne komise. Tomu se můžeme dostat poměrně rychle. Nyní bych dal slovo komisi, prosím. Ano, děkuji. Já vás všechny zdravím. Děkuji za to, že jste pozvali komisi na tuto výměnu názoru tomuto delegovaném aktu. Než zajdu do podrobností, tak bych se ještě chtěla vrátit trochu a dát vám určité informace na úvod, hlavně to, proč to, proč to tady máme vlastně jak řekla paní Gerling, je to skutečně follow-up eh, nařízení z roku 2013 eh, potraviny specifických skupin, kde poslanci Evropského parlamentu a další dali najevo určité obavy eh, z důvodu rostoucího počtu lidí, kteří jsou obézní nebo trpí nadváhou. A komise tehdy dostala za úkol udělat dvě věci. Jednak aktualizovat stávající pravidla, která platí na ty úplné nahrážky, eh, kompletní nahrážky stravy. Eh, tam pro kategorie 800 až 1200 eh, kalorií denně a dále stanovit specifická pravidla pro velmi nízkokalorické produkty, které mají Eh, kaloric, kalorickou hodnotu méně než 800. Za tímto účelem bylo důležité, abychom splnili ten cíl zaručení bezpečnosti a vhodnosti všech produktů, které měly eh, nahradit ehm, eh, denní stravu a udělat to zodpovědně na základě dostupných vědeckých informací. A tak eh, při absenci dalších informací jsme konzultovali EFSU, vedli jsme intenzivní konzultace s členskými státy a všemi zúčastněnými eh, aktéry, včetně průmyslu. Dále jsme eh, chtěli získat eh, od eh, eh, společného výzkumného centra nějaké další dodatečné informace a při zohlednění všech těchto informací jsem nyní přesvědčena, že delegovaný akt je nejvhodnější reakcí na aktualizaci pravidel této, těchto produktů. Specificky těm třem bodům, které tady jsou nadneseny. Kompatibilita s kodexem z roku 95, s příslušným standardem, ehm, požadavky na složení, a v neposlední řadě zákaz zdravotních tvrzení. Ten standard kodexu je z roku 90, 1995 a už neodráží poslední vědecké informace, které jsou k dispozici. A kromě toho se kodex zaměřuje na extrémně nízkokalorické produkty. Eh, a takže to rozhodně nezahrnuje celé spektrum nahrážek stravy, dokonce ani všech nízkokalorických diet. Takže je to velmi úzká eh, subsekce těch produktů, které jsou na trhu. Nejdůležitější je však eh, ten argument, že standard z roku 95 prostě nepředstavuje ty nejspolehlivější vědecké informace, proto bychom vyšli spíš eh, z eh, nedávnějších informací EFSA. Pokud jde o kompoziční požadavky, tak eh, tam rovněž se komise snažila zajistit maximální úroveň bezpečnosti v souladu s pokyny EFSA, které mají zajistit, aby tyto produkty mohly být konzumovány skutečně bezpečně lidmi s nadváhou a obezními osobami. Je to zaměřeno na cíl bezpečné, bezpečné spotřeby. Nešlo tady skutečně o technologické aspekty tolik, ale je to pro nás určité východisko. Z hlediska toho, co může být bezpečně eh, konzumováno eh, touto skupinou lidí. Ehm, a odpovídá to také technické proveditelnosti. Eh, rozsáhle jsme konzultovali se všemi zúčastněnými aktéry. To je proces, který probíhá již asi dva roky. Od té doby, kdy jsme dostali k dispozici vědecké podklady EFSA. V návrhu usnesení se vyjadřují určité ohledy ohledně metodických omezení, zejména techniky extrapolace. Ale při absenci eh, klinických studií ty minimální obsahy eh, nutričních látek byly založeny na referenčních hodnotách pro eh, dospělé osoby s normální váhou, ale prostřednictvím této využité metodiky, pokud jde o obsah eh, bílkovin, tak to EFSA považuje za nejlepší odhad, který eh, je reprezentativní z hlediska celkové populace. Čili ano, byla to, použili jsme konkrétní metodologii, ale učinili jsme tak v, skutečně v souladu s aktuálními vědeckými poznatky. Pokud jde o e, esenciální mastné kyseliny, tak tam EFSA chápe, že přidání těchto mastných kyselin není možná úplně nezbytně nutné, ale je tu určitá nejistota z hlediska toho, jestli to skutečně pokrývá všechny eh, požadavky, potřeby tělesné eh, bez přidání těchto mm, masných kyselin. Závěrem lze říci, že to představuje skutečně zatím nejrobosnější vědecké poznatky a podklady, které máme k dispozici. Vzali jsme v potaz technologické aspekty, konzultovali jsme společné výzkumné centrum, zasedání s, eh, se zúčastněnými stranami a také jsme vyšli z, toho, z hodnot doporučených EFSO, že je to skutečně technologicky proveditelné v určité době a s určitým eh, eh, omezenými náklady vyrobit produkty, které jsou chutné a které přitom splňují všechny požadavky. Bylo to už eh, v září 2015, kdy to komise probírá s specializovaným s, s specializovaným výbor, výrobci a bavila se o proveditelnosti a je nutno říci, že technologické změny, jako například mikroenkapsulace některých prvků, využití různých zdrojů proteinů, například mléčných, by řešila všechny ty technologické výhrady, včetně chutě, eh, vůně a tak dále. Dalším faktorem byla cena, náklad na výrobu. Tady nám radila, radilo několik aktérů. Tyto náklady nesouvisí s cenou bílkovin, ale spíše prostě výroby, prodeje a distribuce. A to navýšení je opravdu velice skromné musím vás požádat, abyste spěla k závěru, protože jsme překročili původně vyčleněný čas. Ano, poslední bod týkající se tvrzení, protože ta byla také, eh, eh, ta také zazněla. Eh, tyto produkty mají velmi nízký, nízký obsah energie, takže to byl pokyn EFSA, ale také ze strany komise, že by neměly být aktivně prodávané s tvrzeními, která by však přilákala eh, širší, širší veřejnost a běžnou populaci. Takže vzali jsme skutečně v potaz zájmy průmyslu, včetně té dvouleté diskuze a včetně přechodného období pěti let. Takže jsme přesvědčeni, že skutečně jakékoliv problémy týkající se výroby budou překlenuty a překonány. Považujeme to za nejlepší možný vyvážený přístup. Děkuji a doufám, že můžete tento návrh podpořit. Děkuji a nyní dám slovo ještě spolu s na stručnou reakci. Ano, řeknu to co nejstručněji chci to si velice jasně. My už máme regulace. Tohle není žádná nová regulace. Já neříkám, že by tyto produkty neměly být regulovány, oni už regulovány jsou. My jsme prostě provedli určité změny a většina těchto změn je takový, takového charakteru, že pro, se proti ním nestavím. Například e, označování. S tím jsem naprosto spokojená. Takže Kristal například říkala, že to je pro ně problém. Já chci ujistit, že proti tomu prostě nejsem. Ale jde o tu eh, jaksi chutnost těch produktů, o tu chuť a složení. Chceme se vyhnout tomu, abychom říkali lidem, kteří používají tyto výrobky, používají efektivním způsobem. Já jsem se s mnoha z nimi setkala. A není to skutečně proto, že bych chtěla podporovat průmysl, ale právě uživatele. Bylo mi jasné od začátku na základě podrobných rozhovorů s těmi lidmi, jak důležité to pro ně je. A já respektuji komisi, respektuji EFSU. Ale myslím si, že v této otázce skutečně udělali trochu chybu, pokud jde o tu chutnost. Já vím, že nebudete všichni ochutnávat tyto výrobky. Ale přesto, to není politická záležitost, není to otázka levice, pravice. Je to velmi specifická záležitost. Eh, jinak s tím nemám vůbec žádný problém. Ty vás ujistí, že pokud bude nějaká, nějaké drobné spoždění, tyto produkty nebudou neregulované. Už tak jsou regulované na základě standardu kodexu. Děkuji. A nyní budeme pokračovat hlasováním. První hlasování se týká otázky k ústnímu zodpovězení o plánu k eh, přírodě a eh, ekonomice, zahajuje hlasování. Konec hlasování. Můžeme ještě trošku posečkat, než si eh, to tady zorganizujeme vote everyone voting. Prosím, hlasujte, hlasovací eh, karty máte, všichni jsou připraveni. Good. I close the vote. It's adopted. Takže schváleno. Další hlasování. Otázka k místnímu zodpovězení na komisi o env- uh, eh, uh, eh, Environmental Environment Implementation Review, takže pokud jde o to, o tu otázku k ústnímu zodpovězení, tak tam bude jediné elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Close the vote. Konec hlasování. Schváleno. další elektronické hlasování, opět otázka k vnitřního zodpovězení na radu o EIR. Zahajuji hlasování. Close the vote. Schváleno. Další hlasování se týká námitky požadavků pro úplnou narážku stra, stravy, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. A dále všeobecný rozpočet pro finanční rok 2018. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Pozměňovací návrh číslo 2, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro, proti? Zdržel se Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. A pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 7 pro, proti, zdržel se přijato, 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, 13 pro, proti, zdržel se. Přijato, 16 pro, proti, zdržel se. Přijato, 17 pro, proti, zdržel se. Přijato, 18 pro, ten padá. 19 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, 20 pro, proti, zdržel se. Přijato. A poslední uh, hlasování bude elektronickým způsobem. Já zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže uh, já blahopřeji panu zpravodaji. Další hlasování, to je o rozpočtovém postupu na roku 2018. Eh, je to pozněcí návrh já přečtu jenom ta čísla. 4514, kdo je pro, proti, zdržel se a přijato. Pět čtyři čtyři čtyři, pět čtyři čtyři osm, pro proti zdržel se přijato, pět čtyři čtyři devět, pro proti zdržel se přijato. 5, 4, 10, kdo je pro, proti, zdržel se. A zkontrolujeme a zahoji hlasování. 5, 4, 10. Končím hlasování. Pět, čtyři, jedenáct, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pět, čtyři, pět, čtyři. Abstentions adopted. 5412. 5412 společně s 5455. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5, 4, 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5, 4, 6. 5, 4, 5, 6, 5, 4, 5, 7 dohromady. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 54, 58, 54, 59 v hlasování unblock. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 54, 60, 54, 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Block vote. Uh hlasujeme v blokovém hlasování 62, 63 eh, eh, přijato. 5, 4, 3, 6 zamítnuto, 5, 4, 64 přijato, 54, 65 pro, proti, zdržel se přijato. 54.19 a 54.84, to jsou identické návrhy, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54.20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54.21, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54.53, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5422. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 5446. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 5414. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 5415, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 5416, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 54, 26 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 54, 26 kontrola, kontrola, 54, 26 kontrola, zahoji hlasování, končím hlasování, zamítnuto, 54, 27, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 5429, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5430, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5431, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5432, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5433, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5434, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 54,35. Kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 54,28. Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 54,18. Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 54,45. Kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 54,88, kdo pro, proti, zdržel se, přijato. 54,24, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54,23, pro, proti, zdržel se, přijato. 54,39, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54, 39 eh, pro, proti, zdržel se přijato, 54,69 pro, proti, zdržel se přijato, 54,70 pro, proti, zdržel se přijato, 54,71 pro, proti, zdržel se přijato, 54,07 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 54,72, kdo je pro, proti, zdržel se Přijato. 54,74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 54,73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 54,17. Uh, eh, pro, proti, zdržel se. Přijato 54-38, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 54-40, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 54-41, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 54, 42, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 54, 43, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 54, 06, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 54, 75, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 54.00. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54.76. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54.77. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54.05 a 54.78 dohromady. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54,79, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54,04, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54,83, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54,03, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54,02, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto, 5401, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5450, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 5451, kdo je pro, proti, zdržel se. Kdo je pro 5451, kdo je proti, přijato, 5452, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 54, 66, 54, 67, 54, 68. O těch všech hlasujeme dohromady. Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 54, 80, 54, 81 dohromady. A 54, 82 k tomu také patří, to znamená tři pozměňovací návrhy na jednu. kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 54, 5485, 5486, 5487 dohromady. Eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5425, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 5409, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A 5408, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato. A to je závěr našeho hlasování. Já prosím paní Grostat, aby se ujal opět eh, role předsedy. S'il vous plaît, chers collègues, je souhaiterais que nous puissions poursuivre nos travaux parce que euh, nous avons déjà quelques... Dobré, abychom po, uh, pokračovali, že máme spoždění. Takže děkuji těm, kdo ještě zůstali po hlasování. Musíme řešit následující téma. Pod 10. Ochrana pracujících proti rizikům karci, eh, souvisejícím s expozicí karcinogenním a mutagenním látkám. A já dám eh, hned slovo zpravodajce. Takže prosím. Si, uh, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Drazí kolegové, říká paní Mela, má zpráva o ochraně pracujících proti rizikům souvisejícím s expozici karcinogenním mutagenním látkám v práci na pracovišti byla zamítnuta většinou skupin. Je to naprosto neprostupné. Je tu prostě eh, se, eh, tento sektářský eh, přístup a ve stejném duchu, abychom zachovali eh, křehkou rovnováhu mezi prevencí rizik eh, pracujících a problémů firem, abychom eh, směřovali vůči... Pan, pardon, paní předsedkyně, já budu hovořit pouze, pokud mi dovolíte uh, hovořit. Je nás málo v tomto sálu. Bylo by dobré, kdybychom poslouchali zpravodajku. Nemáme času na zbyt. Děkuji, paní předsedkyně. Takže ve stejném duchu, pokud jde o zachování této rovnováhy mezi problémy zaměstnanců a e, zaměst, e, zaměstnavatelů při to směřování k nulové expozici. Tu otázka, která je skutečně e, přes hraniční Eh, nadnárodní, takže žádám všechny, aby přeskoumali tento text a eh, s tím, že kromě příloh jsem nezměnila původní návrh komise. Eh, a já nevěřím, že by kolegové z výboru Envy skutečně přispěli k tomu, že bychom zbavili legitimitu závěrečnou zprávu. Já eh, doufám, že jistě budete souhlasit se mnou, že eh, zaměstnavatele i zaměstnanci budou eh, akceptovat jakoukoliv legislativu a pravidla pouze pokud budou náležitým způsobem prodiskutovaná. Ano, bohužel tu máme několik stínových zpravodajů, kteří tu nejsou, ale dám slovo za EKR panu Geriky. Děkuji. Ochrana zaměstnanců pro nás musí být nejvyšší prioritou. Není přípustné, abychom obětovali zdraví zaměstnanců na oltář ekonomiky, protože eh, potom, pokud budou zdraví, budou naši zaměstnanci produktivnější a návrh komise je tak ku prospěchu všech. Stejná ochrana pro všechny evropské zaměstnance, stejná pravidla pro naše evropské podniky, to je příklad dobré politiky, to je příklad naší evropské síly. Pokud jde o stanovisko, tak bych rád řekl, že paní autorce děkuji za její zprávu. Eh, za její práci. Je jasné, že nové limitní hodnoty expozice musí být měřitelné a dosažitelné. Moje frakce naprosto souhlasí s těmi hodnotami, které předložila komise protože eh, tyto hodnoty byly zjištěny v rámci vědeckého postupu a proto tedy nesouhlasíme s těmi eh, změnami limitních hodnot expozice, které jsou navrženy ve stanovisku paní autorky. Já tedy předložím pozměňovací návrhy, které tento náš postoj jednoznačně do, doloží. Děkuji. Děkuji vám. Máme tu s námi v sále také pana Eka. Jemuž dám slovo, protože je stínový zpravodaj ze své skupiny. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně. Samozřejmě, že je velmi pozitivní, že tady máme konečně návrh, který chce přepracovat směrnici o zatížení zaměstnanců eh, karcinogeny a mutageny. Eh, v roce 2002 byla tato revize poprvé ohlášena komisí. Bohužel to tady trvalo velmi dlouho, komise to odkládala a eh, snažila se to tady odůvodnit eh, přístupem lepší regulace. Je potřeba naše pracovníky chránit před těmito nebezpečnými látkami a eh, eh, zároveň tedy dost dobře známe ten argument, že naše podniky nesmíme zatěžovat dalšími náklady. Je ostuda, že Eh, na pracovištích často eh, jsou karcinogeny, to, to, tomu musíme zamezit. Pokud jde o ty sporné případy, tak si myslím, že i tento přístup byl dlouho eh, sporný. Všechno to je ale minulost, kterou můžeme nechat spát. Já samozřejmě vítám přísnější směrnici, kterou komise navrhuje, pokud jde o tyto látky na pracovišti, ale je mi velmi líto, že takzvané reprotoxické látky nejsou do tohoto návrhu zahrnuty, byť tady je k dispozici dostatek důkazů, že mají negativní dopady na plodnost, nebo mohou mít negativní dopady na plodnost. A proto tedy doporučuji, aby náš výbor e, požádal komisi v tom smyslu, že je potřeba přepracovat původní návrh a doplnit tam reprotoxické látky. E, a omezit jejich použití eh, od prvního čtvrtletí roku 2019. Nejde pouze o zdraví pracovníků, ale jde také o zdraví zatím nenarozených dětí. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo kolegovi Pedicini. Děkuji, paní předsedající. Vzhledem k údajům, které ve svém sdělení představila komise, se domnívám, že není důvod je nějak spochybňovat. 23 úmrtí, které jsou dány karcinogenními onemocněními, jsou způsobeny právě eh, expozicí nějaké karcinogenní látce. A ve většině případů to tady vede k úmrtí. To znamená, že prostřednictvím této expozice umírají, umírá každý rok mnoho lidí. A čísla, která máme před sebou, jsou skutečně znepokojivá. A my musíme okamžitě reagovat. Musíme zlepšit bezpečnostní situaci. Proto tedy souhlasíme s návrhem komise byla provedena analýza dopadů a na jejím základě byly stanoveny limitní hodnoty expozice. Já bych si nemyslel, že náš návrh výboru Envy bude měkčí než ten návrh komise. Já si myslím, že eh, ty vlastní limity v podstatě nehrají až tak důležitou roli, protože už jen minimální množství těch látek může způsobit rakovinu. A kolegové, kteří eh, odkazují na dopady na eh, průmysl. Eh, Těm bych rád řekl, že, komis, že průmyslové podniky tedy musí eh, provádět další výzkum, aby našly alternativní náhradní látky. Není možné, aby to riziko bylo převáděno na zaměstnance. Děkuji. Děkuji. Chtějí se vyjádřit i další poslanci či poslankyně. Nevidím žádnou další žádost o slovo. Takže já se tím pádem obracím na komisi. Děkuji, paní předsedající, přeji všem dobré dopoledne a nejprve mi dovolte, abych poděkovala výboru Envy a především paní autorce stanovisko Joël Melon za její velmi rychlou reakci. Je to velmi pozitivní, protože, se nám to, protože nám to umožní pokračovat rychleji. Ochrana pracovníků nebo zaměstnanců je naší prioritou. My jsme tedy v loni loňského roku předložili návrh, který by měl přispět k tomu, že tedy budeme v průběhu 50 let, eh, které jsou před námi, chránit zdraví statisíců zaměstnanců. Pokud je o návrh stanoviska a konkrétní pozměňovací návrhy, to znamená, že by ty hodnoty měly být vyšší, tak já bych ráda zdůraznila, že návrh komise se opírá o vědecké poznatky, které poskytl náš vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice. My jsme tedy provedli analýzu dopadů, která se kromě toho zabývala také socioekonomickými aspekty a proveditelností a to včetně malých a středních podniků. Kromě toho jsme vedli konzultace se sociálními partnery, která, byl, kter, eh, která byla velmi eh, široce koncipovaná a proto jsme tedy pevně přesvědčeni o tom, že tyto limitní hodnoty expozice jsou proveditelné. Pokud jde o komentář pana Eka, který se týkal zahrnutí reprotoxických látek, my jsme dosáhli dohody v rámci eh, směrnice CMD a je jasné, že komise tady tuto otázku bude dále hodnotit a do počátku roku 2019 předloží svoje hodnocení. Já vám v tuto chvíli velmi děkuji za vaši eh, spolupráci a doufám, že eh, tady budeme moci takto dobře spolupracovat i v budoucnu. A na závěr dám znovu slovo paní zpravodajce. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Vzhledem eh, na rychlost naší eh, rozpravy. Abychom si to kdy řekli, to je opravdu zvláštní vzhledem k vážnosti této situace a vzhledem ke komplexnosti této otázky, protože tu několik aspektů, které chci zdůraznit, jsou to věci, které každopádně v momentu, ehm, kdy kdy eh, tedy jsou tu, je tu tento eh, zájem těch pracujících, kteří mohou trpět určitými eh, nemocemi z, povolání. Je, je to multifaktorová záležitost, protože víme, že v některých firmách existuje několik karcinogenních faktorů zároveň. A bude dosti těžké to nějakým způsobem eh, potvrdit, pokud bude ten seznam dlouhý, eh, říct, že je to asbest, eh, spíše než kadmium třeba, nebo něco jiného, bude těžko proka- těžké prokázat přímý vztah s tou, s tou nemocí, s tou patologií. Za druhé, dochází k přesídlování, cestování, přesunům cestujících. A jak budeme kontrolovat expoziční limity v různých zemích. Když nějak určitá osoba, která potom v 60 letech dostane eh, eh, rakovinu plic, jak to konkrétně spojí s určitou expozicí v určité zemi, v určitém podniku, když v průběhu svého života prostě pracoval v různých zemích. Takže tady, myslím, eh, jsme trošku, ne, nejsme úplně v souladu s, eh, s realitou a já si myslím, že musíme zejména mít na svědomí oběti těchto chorob eh, s povolání a jsou to určité hodnoty, které pro některé jsou neaplikovatelné v některých zemích, tím pádem asi nebudeme schopni pracující tak dobře ochránit. A já jsem tu eh, dnes eh, tak jako dříve v naprosto neutrální pozici politické, filozofické i jiné. Jsem tu prostě pouze proto, abychom měli eh, místa a zaměstnání v dobrých podmínkách, aby byli zaměstnanci chráněni. Je to určitý princip předběžné, předběžné opatrnosti. Já jsem ráda, že se tu objevila tato myšlenka předběžné opatrnosti kterou jsem předkládala v několika desítkách pozměňovacích návrhů, v několika uh, zprávách, které byly všechny odmítnuty. Myslím, že tato koncepce by měla být naprosto absolutní. jasné, že jsou to členské státy a zaměstnanci, kteří se musí vynasnažit, abychom dospěli k nějaké substituci eh, a eh, když se budeme snažit vyloučit ty karcinogenní látky, každopádně potřebujeme, aby to bylo přímo a jasně aplikovatelné. Takže s velkým potěšením naslouchám s tím, že si stínovým sravodajům ohledně eh, všech pozměňovacích návrhů. Eh, jsem otevřena a eh, prostuduji si tyto pozměňovací návrhy a doufám, že je budu moci akceptovat. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Připomínám několik základních dat. Takže pro předkládání pozměňovacích návrhů 6. Eh, září v 11 hodin. Dále hlasování na výboru Envy 12. října. A dále hlasování na Ample 27. listopadu. Ještě nemáme datum pro hlasování na plenárním zasedání. Takže vám děkuji. Nyní můžeme přejít k dalšímu bodu, což je bod 11. Akční plán pro přírodní prostředí, populace, ekonomii, ekonomiku a dám slovo bez dalších průtahů jednotlivým eh, spolu s pravodajům pan Dorfman za EPP. Já, danke, Frau Děkuji, paní předsedající. My jsme před chvílí hlasovali o eh, žádosti a nyní tady budeme diskutovat o příslušném usnesení. Já za naši frakci musím říci, že podporujeme tedy biologickou rozmanitost, protože to je důležitá priorita v rámci EU. Musíme si uvědomit, že právě biologická rozmanitost eh, Evropě eh, neprobíhá pouze v přírodním prostředí, ale také v kulturní krajině. To znamená, že musíme najít rozumnou rovnováhu mezi tou kulturní krajinou a estetikou člověka a biologickou rozmanitostí na straně druhé. Území Natura 2000 skýtají velký potenciál konfliktu, který zažíváme na politické úrovni. Týká se to i těch citlivých oblastí, eh, kde je ta rovnováha mezi přírodní a kulturní krajinou velmi citlivá. To jsou i ty oblasti alpské, ze kterých já osobně pocházím. Ráda, rád bych vyzdvihl jeden bod, a sice uh, si si musíme uvědomit, že eh, některá zvířata eh, v Evropě eh, mizí například, ale vlci v tuto chvíli způsobují velké konflikty. Dále se to týká třeba i lišek. A já si myslím, že i v této souvislosti musíme najít kýženou rovnováhu mezi kulturní krajinou na straně jedné a pastevectvím a zemědělstvím. A ta myšlenka, která tady eh, převládá, to znamená, že eh, vlkům by tedy neměli vydávány žádné hranice, že tato myšlenka je eh, dlouhodobě neudržitelná, protože je tím ohroženo tradiční zemědělství a pastevectví. Já si myslím, že eh, můžeme v tuto chvíli doložit celou řadu příkladů z alpské oblasti, které to eh, dokládají. To znamená, že je potřeba, abychom k tomu přistupovali rozumně, tato zvířata jsou určitě součástí biologické rozmanitosti v Evropě, ale na druhé straně eh, musíme vzít v potaz i potřeby pastevců, pastevectví a musíme tedy přijmout opatření, která povedou k lepší rovnováze. Děkuji. Nyní za socialisty paní Kalembach. Děkuji, paní předsedající. Pan kolega Dorfman už se vyjádřil eh, o tom, co chceme touto směrnicí dosáhnout, čeho chceme dosáhnout. Pokud chceme dosáhnout našich cílů v rámci biologické rozmanitosti, tak potřebujeme, aby fungovala dobrá souhra všech zúčastněných hráčů. To znamená, že již eh, v tom samotném názvu máme Eh, lidi, přírodu a hospodářství a tato souhra, tato rovnováha je velmi důležitá, protože eh, polovina území 2000, eh, Natura 2000 nemá příslušné správní plány a my tedy potřebujeme eh, tyto plány k tomu, abychom chránili veškeré eh, druhy, které tam žijí. To znamená, že eh, potřebujeme tedy v tomto smyslu pokročit. Pan kolega Dorfman zmínil konfliktní potenciál, který to skýtá. Jinými slovy, v určitých oblastech musíme pod, zavést větší míru flexibility, pokud jde o chráněné druhy. V minulém roce jsme měli v některých v některých regionech velké problémy například s bobrem a pokud biologickou rozmanitost budeme chápat jako komplexní záležitost, tak není možné, aby určité druhy v určitých oblastech byly zastoupeny nadměrně. a ohrožovali jiné druhy. My zkrátka potřebujeme dosáhnout dobré souhry i e, s zemědělstvím, pastevectvím tu nesmíme ohrozit. To znamená, že potřebujeme e, tedy určitou flexibilitu v té ochraně a e, to se týká i té diskuze o medvědech a vlcích, protože v této diskuzi se nevyhneme, potřebujeme nutně nějaká řešení. Ochrana druhů, ochrana biologické rozmanitosti, to všechno bude možné pouze tehdy, pokud eh, naši občané budou přesvědčeni o důležitosti tohoto úkolu. Pokud političtí představitelé na všech úrovních budou přesvědčeni o tom, že je to věc, za kterou stojí se prát a to bude zaručeno pouze tehdy, pokud tomu bude dobře rozumět i široká veřejnost. Jsou to problémy, které tedy v tuto chvíli zažíváme eh, s vlky a s medvědy a s hybridizací vlků, protože v mnoha oblastech už v tuto chvíli nežije pouze čistý vlk, ale také Eh, hybridní forma. Já si myslím, že eh, ta současná situace ohrožuje ochranu druhů a proto tedy doufám, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů budeme moci ten dokument ještě změnit, vylepšit a že společně tedy dosáhneme řešení, které eh, tedy ten problém dobře vyřeší nebo alespoň nabídne dobré řešení. No, že jde na Nyní za EKR Dostává slovo pan Dem- Mekr. Děkuji vám, paní předsedkyně. Um, my jsme přijali tuto zprávu o biodiverzitě, já jsem byl jejím zpravodajem a jedno z jejich hlavních poselství bylo, že musíme zastavit eh, ztrátu biodiverzity a že musíme respektovat veškeré požadavky eh, na biodiverzitu. Že prostě, protože biodiverzita je důležitá pro přírodu, ale také pro naš, naše vlastní blahobyt, pro lidi a pro hospodářství. A cíle 2020, 20, pokud je, eh, jich bude dosaženo, Měli bychom respektovat eh, veškeré ty směrnice na ochranu přírody. Komise se rozhodla nemodifikovat eh, nějak pravidla, ale, spíše vést tomu, abychom lépe implementovali směrnici. Eh, je to, dobrý pokrok, je to dobrý pokrok, ale tento plán ještě nestačí k dosažení cílu. Z tohoto důvodu je důležité vynaložit ještě další úsilí. Měli jsme výměnu názoru, s komisí je to šlo víceméně stejným směrem a výbor pro životní prostředí musí jas, vyslat skutečně jasný signál ohledně věcí, které musí být ještě zlepšeny. Domnívám se, že to, co tu máme, skutečně vychází vstříc všem těchto, těmto otázkám. Zmiňuje to deficit stávající legislativy a to nejdůležitější, myslím, je, aby, že akční plán není ještě dostatečně jasný, pokud jde o návrhy Komise pro dosažení cílu 2020. Musíme pracovat s aktéry přímo v terénu, A jde také o období po roce 2020. Musíme mít strategický plán, musíme zejména mít strategické finance. Jsou tu takové výzvy, jako je vytvoření transevropské sítě pro zelené, zelenou infrastrukturu. Příliš málo se zaměřujeme na ucelenost mezi jednotlivými oblastmi politickými, přírodou a politikou soudržnosti jsem sou, jinak jsem spokojen s těmi texty, které tu máme, které jsou předkládány. Děkuji. A slovo dostává za liberály kolega Gerbrandy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mohl bych zopakovat slovo za, od slova, co řekl kolega Demesmaker. Plně souhlasím, stoprocentně s tím, co bylo řečeno. Proč máme tuto otázku k ústnímu odpovězení? Protože selháváme. Opravdu to byla spoustu různých varovných signálů. A ten akční plán rozhodně nestačí k tomu, aby se z těch červených varovných signálů stala zelená. komise musí být eh, trošku ne, také to nestačí tomu, aby komise byla eh, v tomto směru na agresivnější. V podstatě zvažujeme, považujeme všechny, všechny záměry za eh, důležitější než je hodnota přírody. Takže já doufám, že my jakožto parlament se zaměříme rovněž na tu základní otázku. Hlavní problém, jemu čelíme, není o vlcích v některé části Evropy, ale je to prostě o všech druzích, o všech těch tisících druzích. To je to hlavní eh, zaměření, které bychom měli mít jakožto parlament. Takže doufám, že to povede k určité změně postoje v komisi. Není to pouze akční plán do roku 2020, potřebujeme mnohem víc, potřebujeme více peněz nejenom na evropské úrovni, ale zejména na národní úrovni. Potřebujeme větší zaměření. Takže komisař Hogan ne, nemůže prostě říct, počkejme na další revize společné zem, eh, zemědělské politiky, to nebude fungovat. A. Takže já si myslím, z mého hlediska, toto je politicky zásadní zaměřit se na to hlavní téma. Zaměřit se na politiku biodiverzity v Evropě a na to, abychom skutečně zintenzivnili úsilí o splnění našich cílů. Další spoluspravodajové chybí Takže dáme slovo dalším zájemcům. Kolega Fielner má slovo. Děkuji, děkuji kolegům. Je tu jeden aspekt politiky biodiverzity. Směrnice Habitat a další. Já mohu podpořit hodně z toho, co řekl kolega Berbrandy. Gerbrandy. Ale je tu jedna záležitost, kromě přesunu tedy eh, mezi Štrasburkem a eh, Bruselem, jakým způsobem řeší, řešíme biodiverzitu v habitatu a ve směrnici o ptactvu. Chci využít této příležitosti ve vztahu ke komisi. Já si skutečně říkám, jak eh, to komise mohla udělat. Když eh, se půjdete do Stockholmu nebo jinde kolem Balského moře, podíváte se eh, na oblohu, tak uvidíte kormonan. Nikoliv Racka. A pak se ptáte lidí a říkáte si, že a oni říkají, že prostě se přemnoží, ale jsou chráněni po, po, na základě směrnice, takže je nemůžete lovit. Máme přitom zprávy o tom, že mizí ryby a že to souvisí s tou populační explozí kormoránu To je jasné, stejně je nemůžete lovit. pak můžete s komisí a tak dále, ale jsou tu prostě různé výjimky. Můžete je eh, lovit prostřednictvím té výjimky, skrz tu výjimku. Takže máme problém. Že člověk potřebuje výjimku z nařízení, abyste mohli lovit mm, prostě jedno z nejrozšířenějších ptáků, které máme, aspoň tam, kde žijí. A nejvíce problematická věc je, že mnoho lidí má problémy, když začne lov třeba z vlky, prostě v Upsale, jsme, za, začali, začal lov vlků, ale pak může nastat ta situace, kdy komise loví Švédsko za to, že Švédsko loví vlky. A já myslím, že bychom se neměli zaměřovat prostě na specifické druhy. Ono prostě, to je něco, co se tak trošku vytrácí z naší perspektivy, protože uvízneme jenom na, na tom, že se zaměříme jenom na některá zvířata. Já myslím, že toho uvidíme více podobných situací. Když jsem tady byl nový, před 13 lety, hodně Švédů, Finů, hovořil o vlcích, teď Němci, pak možná Dánové. Bude toho víc. Proč se zaměřujeme jenom na ty specifické druhy? Já myslím, že je to na základě toho, že prostě celkově tato směrnice je nastavena špatně. Máme tu statické seznamy zvířat ve všech těch směrnicích, ale prostě neměníme to z, u tak dynamické záležitosti, jako je životní prostředí, což prostě nefunguje. Takže začněme znovu. ve vztahu k těm jednotlivým druhům. Dělejme to trošku inteligentněji. Zatím, zatím se nám to nedaří. Snad nám komise pomůže. Nejde o přesun eh, do Štrasburku, ale tohle skutečně chyba, chyba je, to je naše, naše zodpovědnost. Jak jsme se dostali prostě do této situace, já to nejsem schopen vysvětlit. Děkuji a dávám slovo kolegovi Branenovi. Um, thank you, chair. Um, to... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl jen doplnit debatu a začnu Nelsem Mandelou. To se zdá jako zvláštní, ale já jsem pracoval pro hnutí proti apartheidu v Británii a my jsme se na postavu eh, pana Mandely dívali tak, že v Jižní Africe byla spousta politických vězňů, nejenom Nelson Mandela. A určitým způsobem to vedlo k dobré debatě v Británii, protože jsme zde měli postavu pana Mandely, s kterou se byli schopni lidé stotožnit, ale byl to jenom jeden z mnoha. Bylo jich mnoho víc. A myslím si, že i zde máme možnost využít to množství druhů, jako je to na severovýchodě Anglie, v evropský Tygr je v řadě, eh, v řadě oblastí, jako je třeba severovýchod Anglie nebo Skotsko, už skoro vyhynulý. Ale jak pan Vigrandy správně řekl, měla by to být debata o znovu obnovení biodiverzity a měli, mohli bychom použít i vlky v některých částech Evropy, což jsou druhy, s kterými se mohou ze vzdělávacího hlediska lidé rovněž totožnit a mohli bychom znovu tedy zapracovat na otázce divoké kočky, protože je to širší téma. Myslím si, že ze vzdělávacího hlediska je to širší téma. Neznamená to, že když dojde k určitému poklesu uh, těch druhů, které dané druhy loví, tak eh, je, jsou zde vždycky dvě strany debaty. Měli bychom tuto debatu nějak propojit, aby obě strany debaty, obě strany stolu mohly předložit svoje e, připomínky. Na severovýchodě máme i obavy ohledně e, ovcí, pokud jde o divokou kočku, potom se také zde přemnožují je vysoká zvěř. I to je v mnoha případech eh, problém a možná by to nebyl vůbec špatný nápad i v této souvislosti. A bylo by tedy eh, někdy i dobré, kdyby zde existovali určitý predátoři, protože by se mohli, eh, protože by mohli lovit ty slabší jedince a to je něco, co třeba ta divoká kočka už instinktivně sama dělá. Eh, u, divoké, u vysoké zvěře zase eh, existuje problém s tím, že ta požírá celou řadu stromů, vršky stromů, které byly zrovna vysazeny a to pochopitelně zastaví další růst těchto rostlin a stromů, takže to je otázka, pokud jde o e, znovu nasazení tohoto druhu na severovýchodní Anglie. Já chápu, proč by měla být divoká kočka znovu nasazena v této oblasti, ale určitě to spustí širší debatu nejen v Británii, ale i v Evropě, pokud jde o biodiverzitu, o kterou často přicházíme. Aspoň to tak bylo za poslední tři roky, nakonec za posledních 30 let to nebylo jinak. Děkuji. La parole, madame Tuto chvíli dávám slovo paní Melberder, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Právě jsme vyslechli, jak se mění životní prostředí, ale myslím si, že důkazy nasvědčují tomu, že v každé zemi Evropské unie dochází k této změně a situace se zhoršuje, vůbec se nezlepšuje. Myslím si, že když eh, vidíme ty jednotlivé projekty, které zlepšují biodiverzitu, tak je spočítáme na prstech jedné ruky. Na každé straně tématu biodiverzity panuje ten jev, že zde existuje určité propojení příbo- přírody a ta je pod velkým tlakem. Je to zároveň propojeno s tím, co se děje v jedné oblasti, to má vždycky dopad a to takže nepředvídatelný, tichý, plíživý dopad na jinou oblast říkáme tomu taková tichá plíživá krize. Možná bych mohla navrhnout, abychom my všichni poslanci a možná ještě všichni další sále se několik dní zamysleli nad tím, kam jsme chodili na základní školu. Zamyslete se nad tím, co zmizelo od té doby z té dané oblasti, když jsme zjišťovali, jak vypadá příroda, když jsme chodili do školy, co jsme viděli kolem prostředí školy. Zjistíte, že i ve vašem vlastním životě dochází k devastaci pří, přírody. Je to váš život. A tohle se děje přesně ve stejném měřítku, v ohromném měřítku po celé Evropě. A já jsem velmi ráda, že zde máme tento podnět, tento námět, tuhle debatu, že se o tom hovoří. Eh, můžeme navázat na vynikající zprávu z minulého roku a ten tlak musí sílit, co se týče zachování biodiverzity. Já předkládám pozměňovací návrh k této věci a je škoda, je velká je velká, velký problém společné zemědělské politiky, je jich více, ale jeden z nich je ten, že společná zemědělská politika nechrání nějak uh, louky a pastviny. Některé jsou opravdu velmi zanedbané. Třeba v Portugalsku, v Rumunsku, Bulhur, Bulharsku, dokonce i na jeho východě Anglie. To všechno vypadlo ze záběru společné zemědělské politiky. Uh, I v Alpách, to už jsme zaslechli, někde jsou tam staré stromy, které jsou chráněny tím eh, jaksi přívětivým eh, zásahem zemědělců zatím, ale je to velice důležitá část eh, krajiny pro celou řadu druhů. A já říkám, že když nebudeme mít ty rostliny v těchto, na těchto pastvinách, tak ty pastviny nebudou dostatečně chráněny. Je to velice křehká oblast a ekonomicky to ani není nic eh, příliš lukrativního, takže opatření, která by zde měla proběhnout, nejsou až tak eh, výhodná pro ty, kteří se starají o pastviny a třeba chovají ovce. Je třeba jim tedy tuto Eh, ochranu poskytnout. Jsou tam další rostliny, další eh, zvířata, která zde žijí a je třeba tuto eh, ochranu zajistit. Začíná to plánováním, financováním a dalšími opatřeními, včetně našeho akčního plánu. A proto předkládám pozměňovací návrh tohoto typu a doufám, že se nad tím zase zamyslíme, že pastviny jsou něco, co je třeba chránit a co nám přenese více Eh, více výhod. Děkuji za tento návrh a já v tuto chvíli dávám slovo komisi panu Notarlovi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, za možnost vystoupit před výborem a zareagovat alespoň stručně na návrh usnesení a na debatu, která právě zazněla. Já bych to jenom dovysvětlil. Měl bych asi uvést, že akční plán, a já chci určitě poděkovat výboru za pozitivní eh, pohled na věc a za to, že se zamyslel nad tímto návrhem. Akční plán nemá nahradit eh, strategie biodiverzity. Má to být spíše nástroj, který by měl usnadnit práci na naplňování cílů této strategie. Samozřejmě jsou zde určitá omezení, já je chápu, já je vidím, ten plán má určitý harmonogram a ten končí koncem mandátu komise, což je 2019, závěr roku 2019, kolegium se rozhodlo, že chce ukázat odpovědnost za Uh, úkoly, které se objevily v našem plánu. To znamená, že do konce roku 2019 chtějí ukázat, co bylo díky této iniciativě dosaženo. Samozřejmě plán nemohl nijak předvídat nebo předjímat další širokou debatu k víceletému eh, plánu společné zemědělské politiky. Kolegium chtělo jenom sehrát zásadní roli v této věci, včetně rozpočtového orgánu to je cíl celého plánu a komise to takto i vnímala a chápala a proto s plánem pracovala tímto způsobem. Ten plán ale má přesto veliký potenciál, co se týče příspěvku k tomu, abychom se přiblížili plánům 2020. Eh, My jsme vyhodnotili situaci a zjistili jsme, že je zde určitý eh, potenciál, co se týče eh, směrnice o ptácích a zvířatech a zlepšení biodiverzity. Je tam 15 úkolů a více než 100 dílčích úkolů, na nich se pracuje velice intenzivně s různými subjekty, s úřady, členskými státy. A cílem je, abychom se přiblížili těmto cílům strategie. Já myslím, že nikdo nemůže říci, do jaké míry se nám podaří naplnit všechny tyto cíle, ale rozhodně se snažíme maximálně uh, přiblížit se těmto cílům. Přidělujeme tomu všechny své zdroje i lidský kapitál, abychom toho dosáhli. Také bych chtěla říci, že některé iniciativy, které už byly zmíněny v tom návrhu usnesení, jako například znečišťující látky. Já neříkám, že na tom přestala komise pracovat. My samozřejmě víme o těchto iniciativách a ta práce dále probíhá. Tyto iniciativy nadále čekají na politické schválení. Komise to zvažuje. Eh, probíhá zde spousta činností, zvláště v oblasti znečišťujících látek. My nepochybně velice pracujeme na eh, pytláctví, na opilovačí, eh, Pracujeme na boji proti pytlákům společně s národními orgány. Pracujeme na tom i na mezinárodní úrovni v rámci úmluvy o stěhovavých ptácích, o vodních ptácích v Evropě a v Africe. Já bych chtěl ještě zareagovat na několik bodů, které se objevily v této debatě. Měl bych eh, vysvětlit jednu věc. My Nechceme některé druhy znovu zavádět. Pokud jsou to druhy, které zmizely, které vymřely, pokud je to ale vlk nebo medvěd, tak zde se jedná o velice přirozenou záležitost. Jsou to druhy, které třeba v nějakou dobu zmizely vzhledem k danému systému, ale ta směrnice měla usnadnit jejich eh, znovu obnovení jejich přítomnosti v přírodě. Také bylo řečeno, že je zde potřeba pracovat na flexibilitě eh, ale to už je v směrnici zapracováno, možná to není dostatečně využíváno, možná to není dostatečně pochopeno. Jsou zde specifické úkoly, které právě mají za úkol, aby ta flexibilita byla lépe využívána, lépe chápána, aby lépe řešila příslušné střety ohledně jednotlivých druhů. A měl bych asi ještě zareagovat na to, co říkal pan Gebranty, pokud jde o ochranu biodiverzity a druhy množství druhů, které jsou chráněny těch, touto směrnicí, je spousta, dohromady je tam 15 tisíc druhů, ale je asi 10 druhů, které se v některých částech Evropy potýkají s určitými takovými konfliktními situacemi. To jsou ty střety, my se to uvědomujeme, ale zároveň musíme na to jít uměrně, pokud hovoříme o efektivitě a účinnosti takovýchto opatření, které plynou ze směrnice o přírodě. Také bych měl říci, že se zde nijak nechrání hybridní typy a to by asi eh, v rámci rámcové směrnice mělo být také řešeno. Co se týče typu, směrnice a co se týče toho, jak je vhodná pro řešení otázky biodiverzity. Samozřejmě komise si provedla vlastní vyhodnocení, byl to eh, celý proces a my jsme zjistili, že eh, to opravdu vhodné je. Já jsem rád, že parlament s námi souhlasí, jelikož usnesení parlamentu vlastně došlo ke stejnému závěru, že tam ta vhodnost daných opatření je a nakonec to bylo schváleno i členskými státy prostřednictvím Rady ministrů. Takže si myslím, že bychom se měli více soustředit na lepší využívání daných nástrojů. Je pravda, že některé eh, druhy lze lovit jenom na základě výjimky. To není nutně omezení, to je eh, otázka určitých druhů, jako třeba kormoránů. Je to právní základ, který zde je. Je to právní základ, který umožňuje členským státům učinit určité kroky pokud je to právní základ, který netvoří žádnou administrativní zátěž, tak je možné, aby členské státy takovouto výjimku efektivně využily, aby třeba mohly kormorány lovit legálně a snížili tedy problémy, které eh, s nimi souvisejí, ale je zároveň možné chránit eh, ty druhy, které jsou ohroženy, jako je akvakultura či ryby, eh, působením kormoránů. Existuje celá řada velmi účinných opatření v této věci takže nevidíme důvod, proč bychom nemohli uh, jenom snižovat ty škody, které působí a zároveň jim umožnit se dále rozmnožovat. Samozřejmě uh, se klade velký důraz v tomto návrhu na další vývoj a je to jasné, patří to jaksi k věci. Uh, a bude to i součástí další společné zemědělské politiky. Je to něco, na čem se stále pracuje. A ty kroky 9, 10, 11 které hovoří o rybolovu, o regionální politice. To všechno patří do společné zemědělské politiky. A proč? Protože stávající financování až do roku 2020 bude v podstatě, co se týče výdajů, fungovat ještě do roku 2022 nebo 2023. Tak proč se nad tím zamýšlíme nyní? Chceme zlepšit celý na rámec pro budoucnu. A to stávající financování totiž bude fungovat ještě dalších 5-6 let a proto musíme využít na maximum všechny příležitosti, které se nám nabízejí, co se týče zlepšení situace v oblasti životního prostředí a přírody. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji za všechna tato vysvětlení. A ještě připomínám, lhuta pro eh, pozměňovací návrhy je 15. 5. Eh, eh, září, 11. 12. října budeme hlasovat tady a v druhé v plenárním zasedání v říjnu bude, to bude na plenárce. Nyní provádění environmentální politiky. Tady máme rovněž spolu zpravodaje. Slovo dostává paní Pětikanen za EPP, ta tady není a místo ní je tu paní Dela, které dávám slovo. Děkuji vám. Jak, řek, jak jste řekla, kolegyně eh, eh, Pět, Pětikanen tu není. A, eh, takže mě požádala, abych se s vámi podělil o následující postřehy. Evropská unie má silnou legislativu v oblasti životního prostředí, ale jsou tu pořád ještě některé mezery, které potřeba překlenout. Takže je důležité z hlediska důvěryhodnosti Evropské unie toto napravit. Proto se, tě, jsme te, se tak těšíme z této iniciativy komise na přeskoumání e, eh, eh, této politiky v oblasti životního prostředí, která nám umožní realizovat politické a e, politické cíle a využí, lepšího využití stávající legislativy v Evropské unii. Bereme na vědomí skutečnost, že nová práce na roz, rozvoji eh, politiky v oblasti životního prostředí již probíhá a očekáváme samozřejmě na další úsilí komise, které má zajistit, eh, aby eh, to bylo kompletnější, abychom zahrnuli některá témata, která stále chybí, jako jsou chemické výrobky a další Eh, aby se dostali do nové verze. To nebude možné, hm, aniž bychom napravili některé chybějící prvky. Je důležité skutečně navýšit srovnatelnost, zvýšit, zlepšit srovnatelnost údajů. Jsou tu tři důležité prvky, eh, potřeba zaručit, aby problematika životního prostředí byla skutečně prioritou. Dále je potřeba prohloubit eh, koherenci s eh, cíly udržitelného rozvoje a rovněž výměna osvědčených postupů a eh, peer review mezinárodními orgány. Tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji vám za socialistickou skupinu. Nyní dávám slovo paní Bonafé. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Musím říci, že kolegyně z EPP v podstatě odůvodnila ten návrh usnesení poměrně výstižně, proto eh, mohu být relativně stručná. Naše frakce socialistů a demokratů si velmi cení iniciativy Evropské komise. Je pravda, že v Evropské unii máme politiku životního prostředí, která je velmi pokročila a která, eh, kterou tedy i eh, jsme schopni našim občanům velmi dobře vysvětlit. Nicméně si musíme přiznat, že tato politika životního prostředí není vždy zcela správně prosazována a proto je tedy eh, správné, aby tak, jak učinila komise, abychom se pečlivě podívali na tom, kde máme nedostatky. Komise se tedy podívala na data z jednotlivých sektorů a na srovnatelnost těchto údajů. Jsou eh, odvětví, ehm, jde tedy o jednotlivá odvětví, eh, o odpadové hospodářství, ochranu ovzduší a tak dále. Musíme si uvědomit, že případě ochrany životního prostředí se nejedná pouze o ochranu samotného životního prostředí a veřejného zdraví, ale že to má také ekonomický rozměr, protože s tím souvisí investice do infrastruktury, ku příkladu, které by ekonomice velmi pomohly. Tato revize jasně formuluje nedostatky, kterým v tuto chvíli čelíme a které se v jednotlivých členských státech liší. Je tu také jasně formulováno možné řešení těchto nedostatků. Měla bych upozornit na to, že v jednotlivých eh, odvětvích, v jednotlivých sektorech eh, se uplatňuje různý způsob řízení To znamená, že tyto nedostatky nemusíme chápat pouze jako povinnost, ale můžeme chápat tu revizi také jako velkou příležitost, jako strategickou záležitost. Můžeme k tomu tedy přistupovat eh, strategicky. Existují země, které příliš nedodržují právo v oblasti ochrany životního prostředí. A pokud taková situace nastane, tak se musíme pečlivě podívat na platný právní rámec. Možná, že i v tomto ohledu e, máme určité rezervy. Ráda bych e, zopakovala to, co řekla již kolegyně přede mnou. Další vydání této revize, e, Další vydání této revize by tedy mělo být rozšířeno i na další odvětví například důsledky klimatických změn, průmyslové emise, chemikálie, chemické látky, to všechno tam musí být zahrnuto. Musíme zlepšit také srovnatelnost údajů, tak abychom mohli dobře eh, navzájem srovnávat výsledky jednotlivých členských států a vyměnit si osvědčené postupy. Děkuji. A slovo dostává kolega Demesmeker. Děkuji. Máme silnou legislativu v oblasti životního prostředí, ale to je v rozporu s, s jejím velmi slabým uplatňováním. Příkladů je spoustu. Třeba směrnice Natura, kde jsme hovořili o legislativě o odpadech a mohli bychom takto pokračovat ve výčtu, ve výčtu poměrně dlouhou dobu pokud se nebudeme více angažovat, pak tato silná legislativa bude takovým, jak se říká u nás, papírovým tigrem. Takže ten nový nástroj komise by v tomto směru mohl sehrát velice důležitou roli Já myslím, že bychom to měli podpořit legislativě jsou různé prvky, které by nám mohly pomo- pomoci eh, přispět k zlepšení, lepší notifikace, lepší schromažďování údajů, výměna osvědčených postupů, peer review. Myslím, že dobré příklady by mohly být zdrojem inspirace a inovací. Já jsem zpravodaj k um, papírovým odpadům. Já myslím, že není potřeba znovu stále objevovat Ameriku. Můžeme se učit uh, vzájemně od sebe, tak abychom co nejrychleji implementovali tuto legislativu. Um, abychom mohli co nejlépe implementovat eh, požadavky veřejnosti a nevládních organizací. Samozřejmě je to v těsném vztahu s vůlí a zapojením potenciálních subjektů. Tento potenciál musíme maximálně využít. Místní a regionální orgány sehrajou klíčovou úlohu v tomto směru. A otázka implementace legislativy, to je něco, co by mělo být na radě Eh, naprosto eh, neustále na pořadu eh, dne. Musíme vyslat jasné a stručné poselství. Par Gerbrandy za liberály. Děkuji, paní předsedající. Já si myslím, že to, co mělo být řečeno, již zaznělo, to znamená, že v podstatě není mnoho, co bych mohl dodat. Pouze několik málo komentářů o tom, že tento nástroj je skutečně nutný. Já si myslím, že ze strany komise to byl velmi inteligentní krok. To, že tedy vedle té legislativní části navrhla ještě dodatečný nástroj. Koncem července, zhruba před měsícem, Evropský soud zakázal Polsku eh, kácení eh, v pralese, v bělověckém pralese a jde o to, že ten, tento postup je nutný, ten původní postup je nutný, ale není vždycky ten nejefektivnější. To znamená, že tento dodatečný nástroj je velmi účinný a já se obávám, že je také potřebný. Potřebujeme určitá kritéria. Musíme si uvědomit, že i v tom původním návrhu byla předpokladem vůle členských států. O tom už hovořil pan Demesmáker. Pokud členské státy nebudou ochotny se na tom podílet prostřednictvím té, prostřednictvím té takzvané měkké síly, tak to nebude účinné. A to je velmi důležitá otázka, směřovaná nejen na komisi, ale také na členské státy. Jsou členské státy skutečně ochotny účastnit se tohoto nového přístupu? A druhý prvek, který bych rád zdůraznil, to je transparentnost. Transparentnost je naprosto stěžejní, protože velmi eh, snadno můžeme se s tímto nástrojem schovat za zavřenými dveřmi eh, a budeme naprosto závislí na zprávách komise v tom smyslu, jak je to účinné. Proto tady trváme na transparentnosti, která je naprosto zásadní. My i obecná veřejnost eh, tedy sázíme na úspěch tohoto nového přístupu. Pojďme tedy společně doufat, že to tedy do budoucna bude nástroj, který přinese úspěch. Děkuji. Nemáme další eh, spoluspravodaje mezi námi, ale ještě paní Kaldenbach, takže prosím. Děkuji. Já mám pouze takovou malou poznámku ad hoc. K tomu, co právě řekl pan kolega Gerbrandy o tom nástroji, dodatečném nástroji. Já si myslím, že by bylo velmi dobré při implementaci a prosazování legislativy v oblasti životního prostředí, kdybychom více stavili do popředí cíle, které to má splnit. Já mám totiž často pocit, že na veřejnosti eh, vzbuzujeme dojem, že Evropská unie se snaží šikanovat průmysl, pokud stanovuje dodatečná pravidla, dodatečné požadavky a málo se hovoří o tom, jaký to má celé smysl. Proč vlastně ty emise snižujeme? Není to proto, abychom ohrožovali evropský průmysl, ale jde o to, abychom tedy snížili počet onemocnění v Evropě abychom, dejme tomu, ušetřili veřejné prostředky, které by jinak eh, byly vynaloženy na léčbu těchto nemocí, abychom je tedy spíše investovali do prevence. To znamená, že pro všechny tyto skutečnosti potřebujeme mít důkazy, náklady toho, kdybychom nejednali. My neustále hovoříme o tom, kolik stojí nějaký nový filtr, nějaké nové zařízení, ale potřebujeme znát také náklady náklady, které by vznikly tehdy, kdybychom takovéto kroky nepřijali. Ehm, musíme tedy jasně říci, že pokud tolik a tolik peněz nebudeme investovat, tak to tedy dlouhodobě bude stát mnohem víc. Já si myslím, že to je to, co tedy v této souvislosti eh, potřebujeme v rámci diskuze s eh, veřejností, tak abychom zvýšili povědomí o e, rizicích, která jsou s tím zpěvta. Děkuji. Chce se přihlásit někdo další z poslanců? Ano, paní Dali, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom chtěla udělat dvě poznámky po diskuzi a po této debatě. A zvláště bych se chtěla vyjádřit k tomu, že mám pocit, eh, že a co se týče členských států, jakým způsobem žádali, jak, jak se vyjadřovali, že je to příliš omezené. Například tam nepatří otázka změny klimatu, eh, chemikálie, eh, opatření v oblasti účinnosti energetiky, v oblasti rybolovu, eh, regionální politiky a další účinnosti, včetně jaderné energetiky. Myslím si, že bychom se měli zaměřit na všechny tyto oblasti, abychom neřešili pouze legislativu eh, a to izolovaně, legislativu týkající se eh, životního prostředí. Já zde vidím problém, který, eh, který, s kterým se setkáváme velice často Máme zde právně závazné povinnosti, ale bohužel členské státy mají za to, že jsou to často jenom doporučení komise. Já si opravdu myslím, že nic nepodkopává eh, důvěryhodnost veřejného orgánu jako legislativa, která se neuplatňuje. To je opravdu něco nepřijatelného, když se to nedodržuje. A my si to uvědomujeme. Evropská unie chce jednat v těch velkých věcech, ale potom často často se stává, že ty menší záležitosti, drobnější záležitosti opomíná. A to se týká právě třeba dodržování předpisů, legislativy, která se nedodržuje z hlediska členských států. A já opravdu věřím tomu, že soulad a implementace to jsou ty nejdůležitější záležitosti, o kterých musíme hovořit i dál, i na plenárním zasedání. A to je opravdu něco, na co se musíme soustředit, aby bylo jasné, že to, co je na papíře, nám přináší jasné výsledky. Jak nám, tak členským státům. Děkuji. Děkuji vám, já naprosto souhlasím prakticky s tím, co zaznělo, co se týče tohoto příspěvku. Musíme opravdu eh, dále vzdělávat členské státy v této věci. K tomu, co říkala komise, které případně sankce by byly na místě, které by byly nutné, co by mělo eh, být učiněno, abychom členským státům nabídli pomocnou ruku v této oblasti, zvláště v této situaci v situaci politiky životního prostředí, možná často se potýkají s problémy, které předtím ještě neznali. Jsou to členské státy, pří, případně jenom některá území. Pokud nejsou už další příspěvky eh, poslanců, tak dám zase slovo komisi panu Dordeovi, který je ředitelem příslušného odboru. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně za to, že mi dáváte slovo. Děkuji. Já jsem rovněž chtěl poděkovat. Děkuji členům výboru, že eh, se tomu věnovala i napříč několika eh, politickými frakcemi a to tak, že mm, ve velké většině připravila ústní eh, otázku, která byla dnes dopoledne již prodiskutována a přijata. A já bych v tuto chvíli chtěl už přejít eh, do angličtiny, pokud tady mohu. A chtěl bych eh, tento výbor ujistit o tom, že úmyslem komise eh, bylo následující, když jsme přijímali tuto iniciativu. My jsme usilovali o větší důraz na implementaci stávajících pravidel v oblasti životního prostředí. Těch pravidel je celá spousta, ambicí máme celou spoustu, cílů jsme se vytečili spoustu a pro nás je důležité z hlediska naší důvěryhodnosti před občany, ale rovněž také z hlediska důvěryhodnosti Evropské unie před třetími státy, že Eh, naše činy se opírají o naše slova, že když něco slíbíme, učiníme určitý závazek vůči občanům, vůči ekonomickým subjektům, takže nakonec se dostaví příslušný výstup a, uh, užitek životnímu prostředí. My také jsme usilovali o časné varování, eh, co se týče politických rozhodnutí. Chtěli jsme posílit osvětu, chtěli jsme aby občané lépe chápali fungování pravidel životního prostředí. Ta pravidla jsou často velice podrobná, složitá a Eh, je někdy těžké je správně přečíst a pochopit. Stejně tak eh, se někdy ztrácí ty výstupy. My chceme, z, my chceme zjednodušovat celý proces, my chceme zjednodušit celý proces, chceme dosáhnout náležitého porozumění našich kroků a tím pádem jsme chtěli více eh, více mm, zviditelnit některé propojenosti mezi třeba jednotlivými částmi životního prostředí. A výbor samotný na to upozorňoval, že zde existují pravidla a a návaznost mezi pravidly životního prostředí a zemědělskou politikou, mezi pravidly životního prostředí a dopravou, mezi společnou zemědělskou politikou a dalšími oblastmi těch propojeností a vazeb je celá řada mezi jednotlivými pravidly životního prostředí a pravidly týkající se energetiky, to je také velice důležité. My bychom vždycky měli mít na paměti ten široký záběr a měli by jej mít na paměti jak eh, politici, tak i občané. A měli bychom také poukázat na příčiny nesprávné implementace. Ono často jsou to naprosto zásadní záležitosti. Někdy absence financování, někdy špatné rozdělení pravomocí mezi státní zprávou a regionální a samozprávou. To není na komisi, aby tyto pravomoci rozdělovala a přidělovala. To si musí národní orgány vyřešit sami ale ve chvíli, kdy se pravomoci přidělí na regionální úroveň či místní úroveň, tak nástroje jako takové by již měly být přiděleny a měly by být jasně dány těm uh, příslušným orgánům, aby mohly tato pravidla uplatňovat. A my víme, že v řadě členských států uh, odpovědnost uplatňovat a nastavovat pravidla se přesunula právě na místní samozprávu, na obce. Členské státy velmi často vykonávají pouze dohled. Často administrativní činnost opravdu přechází a to znamená, že je ve svém záběru velice omezená. A to O to stojíme, na to chceme klást důraz, aniž bychom posílili pravomoci dohledu a prosazování a dodržování pravidel to nejde někdy. Naši partneři, eh, třeba komunity nebo neziskové organizace, mají za to, že komise eh, se staví velice měkce k eh, prosazování pravidel. To není pravda. My se snažíme jenom předem varovat. Když vidíme ten široký záběr, tak chceme vyslat signál, co není správně, zvláště v oblasti životního prostředí a politik životního prostředí. Tam implementace trvá několik let, to nejde jenom o změnu pravidel. Někdy a docela často jde o veliké investice do vodního hospodářství, do infrastruktury. Jsou to opatření ve velkých městech, opatření týkající se dopravy, týkající se znečištění měst. A opravdu to trvá dlouho, několik let, jde o vyhodnocení rizika. My musíme vždycky vyslat signál v tom, co nefunguje. Členské státy od nás musí dostat co nejdříve nějakou zprávu o tom, co je v nepořádku. A také bych chtěl ujistit ti, ty, kteří, kteří jsou jistými gestory, to znamená ujistit poslance, že jsme zaznamenali vaše sdělení a plánujeme druhé vydání této zprávy a chceme tam řešit tyto prioritní oblasti a chceme tam vyhodnotit i ty pochybení, ty problémy. My slyšíme, co říkáte a sdílíme vaše stanovisko. To první vydání bylo spíše jenom takovém takovým otestováním toho širokého záběru, sběru dat, vyhodnocení dat, spolupráce mezi institucemi. Chceme, chtěli jsme si také prověřit, jakým způsobem to členské státy přijmou a jak s nimi můžeme dále spolupracovat. My jsme si vás vyslechli, my se s vámi stotožňujeme, že je zde potřeba eh, srovnávat data. My vidíme data v rámci jedné země, ale ne vždy se stane, že jsme schopni porovnávat jednotlivá území. My se o to vynasnažíme a chci ujistit všechny poslance, že nám nejde o to, abychom tady nějak soutěžili, aby to byl nějaký závod o to, kdo je nejlepší. Nám jde o to, abychom upozornili členský stát A, B či C na to, kde se v danou chvíli nachází na žebříčku výkonnosti a výsledků v tom širokém záběru. A z tohoto důvodu přesně nechceme posilovat tu soutěž. My chceme naopak prohloubit analýzu a také sdílíme vaše obavy, co se týče toho, že se nedostatečně sdílí osvědčené postupy. Vy, kteří jste už viděli shrnutí, o jednotlivých zemích jste určitě zaznamenali, že jsme několik odstavců věnovali právě důrazu na to, co daný členský stát dělá nejlépe. Několik odstavců jsme samozřejmě věnovali tomu, co jsou pochybení těch jednotlivých členských států, takže se snažíme vždycky upozornit na silné stránky, na osvědčené postupy, na to, co funguje, ale zároveň zde máme určitou výměnu informací mezi členskými státy, mezi jednotlivými rovnými členskými státy a tímto způsobem budeme schopni už v září spustit první nástroj jakéhosi přeskumu mm, okolních států. My eh, jsme už i spustili systém přeskumu politiky životního prostředí, už jsme dostali dobrou zpětnou vazbu od rady, proběhla řada bilaterálních debat s několika členskými státy a na tom budeme pracovat i nadále. Teď i eh, na jaře. Zásadní je, eh, vést tento bilaterální dialog. Potřebujeme hovořit s širší komunitou, potřebujeme hovořit s ministerstvem hospodářství, zemědělství, s ministerstvem dopravy, nejenom vždycky s ministerstvem eh, životního prostředí. A navíc musíme hovořit s dalšími organizacemi, rovněž také s podnikatelskými subjekty. My bychom rádi pochválili tu šíři záběru, kterou nám členské státy nabídly, když pořádali tyto debaty. Rozhodně jsme se nedrželi pouze jenom odborníků na poli životního prostředí. Ta zkušenost byla vynikající, například v Belgii. Eh, zkušenost byla vynikající i v Maďarsku v této oblasti. A další členské státy se vedly také dobře. I Česká republika se vedla dobře. A my připravujeme další setkání tohoto typu, co nejširší dialog, který by se neměl omezovat pouze na eh, odborníky životního prostředí. Chceme nyní jednat s Lucemburskem a Finskem v následujících měsících. Také bych chtěl zareagovat paní předsedkyně na vaši otázku, kterou jste položila za, na závěr, a to jsou ty sankce. Ty sankce ty jsou už nadefinovány v, pra, v právu Evropského společenství, co se týče těchto pravidel na téma životního prostředí. A komise rozhodně v případech porušení nebude váhat a bude jednat. Pak, když se objeví takovýto problém, který se zjistí a který bude identifikován, tak bude řešen, bude provedena náprava. My rovněž také tohle eh, vyhodnocujeme v kontextu implementace přeskumu životního prostředí a chceme rovněž také pomáhat členským státům tak, aby mohli už v rámci toho přeskumu peer-to-peer -peer jednat, chceme jim pomoci, chceme jim nabídnout pomocnou ruku, eh, jak naši, tak i pomocnou ruku dalších členských států. A na to jsme již e, reagovali, to znamená, že jsme již určité kroky v této věci zahájili. Komise by chtěla výboru poděkovat za podporu a chtěla by apelovat na všechny členské státy toho, e, a všechny členy tohoto výboru, aby podporovali Eh, tyto snahy. Bylo by výborné, kdybyste to zapracovali jako nedílnou část do svého programu ve svých volebních okrscích, abyste se zasadili o odpovídající naplňování pravidel životního prostředí. My s vámi budeme nadále velice úzce spolupracovat, pokud budete mít zájem. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji komisi, zástupci komise za tato podrobná vysvětlení. Jen připomínám, důležitá data k tomuto usnesení. Jednak předkládání pozměňovacích návrhů 6. září v 11 hodin. Hlasovat budeme na eh, Envy 11. 12. října na plenárce by se to mělo ocitnout eh, v listopadu. Nemáme nic v bodě různé. Tím pádem můžeme ukončit naše jednání. Děkuji všem poslancům, kteří tu zůstali. Až do konce sejdeme se příští týden 7. září, jako obvykle. Děkuji. Merci.